to na Oh, Boss, Boss. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, lasst uns fortfahren. Kolegové, budeme pokračovat. Chci nejprve přivítat eh, skupinu návštěvníků z DG Trade. Máme tady 20 stážistů. Srdečně vás vítám v našem výboru budete moci sledovat hlasování. To sice není příliš uh, uchvacující, ale docela zajímavé něco takového zaj- zažít. Takže provádění uh, evropské facility, uh, postup při, uh, pokrok při mikro, provádění evropského nástroje mikrofinancování, uh, bod jedna, kdo je pro, proti, eh, schváleno, bod 2, kdo je pro, proti, schváleno, kompromis A, kdo je pro, proti, schváleno, kompromis B, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, kompromis BA, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis BB, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 11, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 12, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 13, kdo je pro, proti, zdržel se. Ověříme elektronicky, třináctku ověříme. Končím hlasování. Znovu hlasujeme bod číslo 13. Hotovo? Nejde? Hlasovali všichni? Strojky nefungují. V tom případě prosím si přesedněte.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 Zamítnuto. 19. Kdo je pro? Zdržel se. Schváleno. Kont F. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Teď 21. Kdo je pro? Proti. Ověříme elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. A nyní číslo 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 24. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 25 proti, schváleno. 26, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Kont A, pro, pro proti, zdržel se, schváleno. Kont B, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Kont E, kdo je pro? proti. Elektronicky ověříme. Hlasovali všichni? Schváleno. Kompromis I. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kont 15. Kdo je pro? proti, zdržel se schváleno, kont 16, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, kont 17, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 31, kdo je pro, proti, zdržel zamítnuto. Eh, návrh 32, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 33, první část, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zamítnuto. Návrh 34, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kont 1, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kont 6, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 35, kdo je pro? proti. Ověříme elektronicky. Hlasovali všichni? Zamítnuto. Kompromis C, kdo je pro? proti, zdržel se schváleno, kompromis a kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, kont 9, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, návrh 41, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, návrh 43, kdo je pro, proti, zamítnuto, 44, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 45, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Kont 2, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Kont 13, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Kont 20, kdo je pro? Proti? Myslím, že to byla většina, ale prosím elektronicky ověříme. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis E. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A tím se dostáváme k návrhu 51. Kdo je pro? proti, zdržel se zamítnuto, 52, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 53, kdo je pro, proti, schváleno. Ověříme tady elektronicky číslo 53. Hlasovali všichni? Zamítnuto. Jedním hlasem. Omlouvám se, že jsem to hned neviděl. Kompromis D. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh 57. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 58. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Elektronicky ověříme. Hlasovali všichni? Schváleno. 59. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 60. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 61. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Kont 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Návrh 62, kdo je pro? Proti? Schváleno. Ověříme? Ano. Elektronicky ověříme číslo 62. Hlasovali všichni? Schváleno. Teď tedy číslo 64, kdo je pro? Proti? zdržel se schváleno. 65, kdo je pro, proti, Nezdržel se zamítnuto. 66, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 67, kdo je pro, proti. Teď si nejsem jist, říká předseda 67, elektronicky ověříme. Hlasovali všichni? Schváleno. 68, kde je pro? Proti? Myslím, že je to schváleno. Elektronicky ověříme číslo 68. Hlasovali všichni? Schváleno. Kont 18, kde je pro? Proti? zdržel se schváleno. Kont 19, kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 69, kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno. Návrh 70, kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno. 71, kdo je pro? Proti, zamítnuto. Návrh 72, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 73, kdo je pro? Proti? Schváleno. 74, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 75, kdo je pro? Proti? zamítnuto. 76, kdo je pro? Proti. Stržel se schváleno. 77, kdo je pro? Proti. Schváleno. 78, kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. 79, kdo je pro? Proti. Ověříme elektronické číslo 79. Hlasovali všichni? Schváleno. 80, kde pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 81, kde pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 82, kde pro? Proti. Zdržel se Schváleno. Elektronicky ověříme číslo 82. Hlasovali všichni? Zamítnuto. 83, kdo je pro? Proti? To také elektronicky ověříme. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. Kont 12, kdo je pro? Proti? Stržel se? Schváleno. Kont 14, kdo je pro? Proti? Stržel se? Schváleno. 84, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 85, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 86, kdo je pro? Proti? To je zřejmě schváleno. Ověříme 86. Hlasovali všichni? Je tady o jednoho víc eh, u EPP, je potřeba to vyřešit. Dobře, Zamítnuto. Kont 7, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 87, kdo je pro? To je staženo, omlouvám se, říká předseda. 88. Kdo je pro? Proti? Elektronicky ověříme číslo 88. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. Prosím o pochopení. Tento sál je poněkud nepřehledný. Není to tak snadné jako v našem normálním sále. Máte-li pochybnosti, upozorněte mě. 89 kde pro, proti Zdržel se schváleno. Kont 23, kdo je pro? Proti. Zdržel se schváleno. Kont 24, kdo je pro? Proti. Zdržel se schváleno. Návrh 90, kdo je pro? Proti. Zdržel se schváleno. 91, kdo je pro? Proti. Zdržel se schváleno. 92, kdo je pro? Proti. Zdržel se schváleno. 93, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, 94, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 95, kdo je pro, odpadá, 95 odpadá, 96, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, 97, stažen, takže kompromis H, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. A nyní návrh 99, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Kont 25, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Kont 26, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Takže teď budeme hlasovat o celé zprávě jmenovitě. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 49 k dvěma, jeden se zdržel. Gratuluji zpravodaji. vycházím z toho, že nikdo nebude mít nic proti tomu, když výsledek hlasování připojíme ke zprávě. Nikdo nemá nic proti tomu, tak budeme takto postupovat. So, dann kommen wir... Dobrá, a tím přecházíme k dalšímu hlasování směrem k e, jednotnému digitálnímu trhu, směřování tedy e, k tomu, navrhovatelkou je Jutta Steinruck. To nebyl ten freudiánský úlet. Rozhodně to beru zpátky, to písmenko. Ono někdy se přeřeknu schválně, tentokrát však ne, to mohu odpřicáhnout. Kompromis F, kdo je pro? Proti? Schválen. Tímž pádem pozměňovací návrh 21 jako další. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schválen. Kompromis G. Pro? Proti? Pro tedy. Okay, also, wir stimmen erst über den Kompromiss ab. Tedy nejdříve hlasujeme o, k, o kompromisu. Řečník bez mikrofonu. Also, verfahrenstechnisch. Z technického pohledu mi e, napovídá sekretariát. Ono je to totiž e, až přidáno, takže nejdříve o G a pak o ústním pozměňovacím návrhu. Kolega Kaza proti tomu něco namítá a co k tomu říká zpravodajkyně. Ne, pane předsedo, pokud se nepletu, tak nejdříve se musíme podívat na to, zda vůbec schválíme existenci ústního pozměňovacího návrhu. Posléze pak můžeme přejít k tomu pozměňovacímu návrhu, kompromisnímu, pak k tomu ústnímu. Ale nejdříve musíme se podívat, zda všichni s tím ústním pozměňovacím návrhem jako takovým souhlasí. Also gut, dann Dobrá, takže existuje námitka proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Aha, tedy námitka existuje, čímž pádem jsme vyřídili tuto záležitost a znovu jsme na správné cestě. Tedy hlasujeme k kompromisu G. Kdo je pro? Už nyní pro? Gčko? Proti? Schváleno. A nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 24. 24, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 25, to je pro, proti, zdrželi se schváleno. 26, pro, proti, to si ověříme. Tedy ještě jednou o 26 hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. Kompromis U. To je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Kompromis C. Pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Pozměňující návrh 29. Pro? proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh 32 pro, proti, zdrželi se, schválen. 33 pro, proti, to bychom raději měli ověřit, tady ještě jednou o 33 elektronicky. Hlasovali všichni Uzavírám hlasování. Schválen. Kompromis H. To je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. A tím pádem se dostáváme ke kompromisu I. Pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Pozměňující návrh 50. Pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Kompromis je pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis je, je A pro. A tady jmenovité hlasování u je A. Oh, the socialists are in hurry today. Socialisté dnes mají svůj den. Ano, vypadá to, že máme jedenáct kolegů. Dobrá. Tedy elektronicky o kompromisu je A. Zahajuji hlasování. Mám ale abgestimmt? Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. A kam jsme dospěli? Compromise. O. Aufgerufen ist Compromise. Pokračujeme kompromisem O. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis A. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Pozměňující návrh 69 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis K. Pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis L. Pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis B. Pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňující návrh 88 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis Q pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis R pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňující návrh 92 pro, proti, zdrželi se, přijat. 93 pro, proti, zdrželi se, schválen. M pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh 95 eh, pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis N pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis P pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh 101 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňující návrh 104 pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňující návrh 105, první část, první část pro, proti, zdrželi se, schválen. Druhá část pro, proti, zamítnuta. Pozměňující návrh 110 pro, proti, zdrželi se, schválen. 111 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 112 pro, proti, zdr- to je zamítnuto, tento kompromis S, pro, proti, zdrželi se, schválen. A nyní 122 pro, proti, zdrželi se schváleno. A dostali jsme se ke kompromis. Ne, opravuje se předseda. Tady jsem nucen podat vysvětlení. V hlasovacím seznamu se nachází chyba. Ke kompromisu T by mělo být přidáno, že kompromis 124 je výsledkem hlasování kompromisu T vyřízen. Takže nejdříve hlasujeme ke kompromisu 124. Kde je pro? Proti? Ještě jednou. 125 pro, proti, zamítnut. Kompromis T. Jak přijat tím, že jsme vzali v úvahu cyklu. Nyní V. Pro, proti, zdrželi se, schválen. A jsme u 144. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis X. Pro, proti, zdrželi se, Schváleno. Pozměňovací návrh 147. Ve třech částech. První část pro, proti, schváleno. Druhá část pro, proti, to si raději ověříme. Tedy 147, druhá část. Elektronicky, prosím. Hlasovali všichni? tedy zamítnuto, je to 620 k 620. A třetí část eh, té 147, kde pro, proti, rovněž tuto třetí část si ověříme, i když pravděpodobně je zamítnutá. Hlasovali všichni, končím hlasování, děkuji, zamítnuto. A 148 pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. 149 pro, 148 hm, ověřujeme. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. A to výraznou většinou. 149 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis eh, tvrdé i pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis Z. Eh, Z. Pro, proti, zdrželi se, schválen. 156 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis V. Eh, pro, proti, zdrželi se, schválen. Dvojité V tedy. Pozměňující návrh 161. 161 pro, proti, to si ověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování, zamítnuto. Pozměňující návrh 162 pro, proti, zdrželi se, přijat. Schválen. Kompromis AB. Pro. A to s ústním pozměňovacím návrhem. Je námitka proti ústnímu pozměňovacímu návrhu nikoliv dobrá. V takovém případě hlasujeme o tomto kompromisu s ústním pozměňovacím návrhem. Tedy kompromis AB, včetně ústního, pro, proti, schválen. 164 pro, proti, zdrželi se zamítnout 165 pro. A to je vlastně to tež. Dobrá, takže tím pádem jsme u AA pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis AC pro, proti, zdrželi se schválen. Pozemcí návrh 174 pro Proti? To si ověříme. 174 elektronicky, prosím. Hlasovali všichni zamítnat. A tím pádem jsme u 176 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 178 a 179 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis AD pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ne, omlouvá se pan předseda, schválen. 180 pro, proti, to si ověříme, toto hlasování. Hlasovali všichni. Děkuji schválen. A nacházíme se u 187 eh, pro, proti, zdrželi se zamítnata. Kompromis D pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis E pro, proti, zdrželi se schválen. 190 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schválena. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schválena. 191 pro, proti, zamítnuto. A jsme u 194 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňující návrh 1 pro, proti, zdrželi se schválen. Pozměňující návrh 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. Trojka pro, proti, zdrželi se schválena. A jsme, hlasujeme tedy o cel, textu jako celku, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. 48 pro, 4 proti, nikdo se nezdržel. Herzlichen Glück. Srdečně blahopřeji paní kolegyni Steinruck. Ono tady je takový protiklad v tom, že máme hlasování pro... Ne, Dobrá, v takovém případě budeme pokračovat následovným způsobem. Já si dovolím osobní připomínku k tomu. E, nemohu říci, že kolega Kelesman e, absolvoval po 23 e, letech poslední své hlasování. To nesmím říkat, přesto to však zde řeknu a přeji mu vše dobré jménem celého výboru. Děkuji muss sein. So, das wir wieder gut in So, dann sind wir jetzt. Dobrá. A přecházíme k bodu 10 pořadu jednání. To je Evropská síť služeb zaměstnanosti, přístup pracovní ke službám mobility a k tomu předávám slovo kolegovi Heinzi Beckerovi. Já také, Herr Děkuji, pane předsedo. Já budu stručný. Prosím o klid, kolegové a kolegyně. Lauro. Dominik Heinz. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, budu stručný, jak jsme na tom. Dnes máme ještě další kolo trialogu, pozítří další a momentálně ve, v dohodě se stínovými zpravodaji a sekretariátem a právní službou říci, že doposud jsme postupovali velice konstruktivně. Podařilo se nám zakotvit slušný počet cílů našeho výboru v souladu eh, s radou a komisí, ale nechci se radovat předčasně, chybí ještě několik sporných bodů, ku příkladu otázka o zapojení sociálních partnerů podle významu přeshraničních partnerství a ještě další otázky, eh, které jsou pro nás velmi významné. Ale chceme celou debatu dovést ke konci. V klidu, bez stresu. Ještě poslední otázka, potom aktiv přenesené pravomoci, to vždycky bývá oříšek, ale chci této příležitosti využít k obzvláštnímu poděkování stínovým zpravodajům. Měli jsme velmi konstruktivní pracovní atmosféru, podařilo se nám prakticky dosáhnout úplné schody a doufám, že v tomto smyslu tento celý proces budeme zvládat i nadále. Děkuji. Děkuji, Heinzi. Bekre, eh, chce se vyjádřit někdo ze stínových zpravodajů. Eh, není tomu tak, ten neklid zřejmě nás mátl. Ne, mám kolega Zano. Jenom velice stručně chci také potvrdit, že ten proces byl velmi konstruktivní, převládal konsensus a co se týče dosavadního průběhu, většina toho, co jsme dohodli napříč frakcemi v tomto výboru pro tento právní akt, zdá se, tam dostaneme, takže to jde dobře z hlediska parlamentu. Pan Becker hovoří v tom trialogu tak skvělou angličtinou, eh, že jsem zapomněl, že umí také německy. Ano, to jsou mi konflikty. Kon- komplimenty, říká předseda. Čistá ironie, stěžuje si pan Becker. Ano, přeji stínovým zpravodajům pod vedením Heinze Beckera eh, dobrý úspěch. A teď jsme u bodu 11 a chci ještě jednou upozornit, že kolega Perinský požádal, aby bod 11 jsme přesunuli až na konec našeho dnešního jednání, aby mohl být přitom a tím se dostáváme tedy ke bodu 13. Inform, eh, tedy 12 informace o trojstrané sociální vrcholné schůzce a k tomu máme se vyjádří Agnes Jongerius. Děkuji, pane předsedo. This was the second tripartite. Děkuji. To je další ze sociálních eh, summitů, na kterých Evropských parlament mohl mít svého pozorovatele, takže já jsem tedy sledovala práci týkající se sociálního summitu. Probírala se celá řada témat a víceméně to byla ta samá témata, Eh, která eh, byla zmíněna Marianne Thyssen dnes dopoledne. Jednalo se o tom, jak restrukturalizovat sociální dialog a jak sociální eh, dialog bude lépe fungovat s refitem a podobně. Hodně se diskutovalo o tom, čemu sociální partneři říkají přispívat k přivítání eh, lidí, kteří přicházejí jako uprchlíci na evropský kontinent. A myslím, že bylo mimořádné, že z obou stran, tedy jak zaměstnavatele, tak zaměstnanci, prohlásili, že hledají způsoby, jak integrovat tyto osoby do pracovního trhu. A samozřejmě, že tam byly i rozdílné názory, eh, například na to, co se má stát s balíčkem pracovní mobility, eh, rozdílný názor na TTIP. A já vím, že tu jsou rozdíly tedy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, protože pocházím z toho obrářského prostředí, ale eh, chtěla bych ještě zmínit jednu věc, že Jean-Claude Juncker tam samozřejmě byl, stejně taky Donald Tusk a dva komisaři a eh, předsednictví, eh, které končí a které začíná. A v den sociálního samitu konali sami partity. Což je logistický horor. Ale pokud chcete skutečně ovlivňovat ta témata, která jsou na sociálním samitu projednávána, tak byste ten sociální summit nem, svůj vlastní neměli konat dvě hodiny předem, protože pak už se to všichni připraví, takže je zapotřebí se na to podívat a zařídit, aby se ty summity eh, konaly eh, v jinou dobu. Dankeschön, Agnes. Gibt's... Děkuji. Agnes, má k tomu někdo nějakou poznámku, otázku? Není tomu tak? Takže ještě jednou velmi děkuji. A dostáváme se tedy k bodu 13, uplatňování směrnice Rady 2078 EC ze 27. listopadu 2000 obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání. zpravodajka eh, tady bude za chvíli, takže si můžeme dovolit i eh, kratičkou přestávku. Eh, doufejme, že dorazí brzy, zatím si časově vedeme dobře, takže si dáme pět minut pauzu. ja, da wird ziemlich hauen. Jutta Steinbrück, wie man das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 So, dann setzen wir. Milí kolegové, pokračujme a to bodem 14 eh, politiky zaměřené na dovednosti pro boj s, boj s nezaměstnaností mladých lidí. Ne, ho, říkám tady nesmysly, říká předseda. 13, 13, já už jsem to sama před přestávkou ohlásil a čekali jsme na paní zpravodajku, která už je v našem kruhu a tímto jim předávám, jí předávám slovo. Paní Weber, děkuji, pane předsedo. Jedná se o první velkou výměnu názoru pracovního dokumentu, který bude základem zprávy. Zprávy, která vznikne zanedlouho. Začnu úvodem konstatováním, že když tato směrnice byla přijata společně se směrnicí o rovnosti ras, tak to byl fantastický milník. Byl to přímo průlom, totiž oficiálně jsme na politické úrovni konstatovali tuto rovnost a po 15 letech je opravdu zajímavé se ohlédnout a uvědomit si, kam jsme dospěli. Zpráva se snaží vyhodnotit prosazování eh, směrnice 78 z roku 2000, to je obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a zároveň přijít se seznamem doporučení s takovým výčtem doporučení. A jedná se o první pracovní verzi tohoto dokumentu a struktura, kterou zde prezentujeme, se snaží vzít v potaz vývoj, ke kterému došlo od roku 2000 směrnice měla za úkol, či měla být provedena členskými státy v nejbližších letech po eh, přijetí, ale asi nebudu lhát, prohlásím, prohlásím-li zde, že mezi českými státy jsou obrovské rozdíly ve smyslu toho, jak byla provedena a do jaké míry je opravdu v praxi uplatňována. Eurobarometr nehovoří o samotné diskriminaci, spíše o vnímání diskriminace a přesto přichází se zajímavými postřehy, totiž diskriminační chování opravdu k němu dochází. A možná jde o to, že dotázení vnímají to, že diskriminace existuje, přesto, že už máme právní akt, který proti ní má chránit. Zároveň však jde o aspekt, že ten, že diskriminace zesílila právě v oblastech, kterými se tato směrnice zabývá. Tady se jedná o náboženství či přesvědčení, věk, případné sexuální orientace a postižení. Jedná se tedy o tyto oblasti a tam je z odpovědí daných eurobarometrů jasné, že při nejmenším u náboženství či přesvědčení opravdu v různých členských státech k diskriminaci dochází. Jak už jsem předeslala, struktura samotné zprávy v té podobě, kterou ji předkládáme, v té pracovní podobě, by vypadala následovným způsobem. Nejdříve chceme hovořit o tomu, čemu říkáme nebo co nazýváme nedostatkem uvědomění eh, a postavením obětí. Jde o to, že stále ještě je třeba šířit vědomí toho, v čem spočívá diskriminace a v čem spočívají práva jednotlivců kteří mají právo, aby se s nimi zacházelo jako rovný s rovným. A nejde mi pouze o kampaně drahé, nákladné a často zmizivými dopady, ale spíše o konkrétní cílené kampaně, které mohou přinést konkrétní výsledky a výstupy. Zároveň se domnívám, že opravdu záleží na tom, abychom zajistili podporu a oporu obětem. Zároveň musí mít možnost vědět, kam se obrátit a co to znamená být obětí. Jaký je její status. Další aspekt to je nedostatek údajů ohledně rovnosti. Zatím se určité údaje vůbec nesromažďují, což znamená, že odhad situace je stížený a um, obtížné je rovněž uh, konstatovat či dokázat, že diskriminace existuje. A následní věc. Nízká míra hlášení incidentů, které mohou signalizovat diskriminaci důvody mohou být různé. Kromě toho, že ne každý si uvědomuje, že je obětí diskriminace, jde i o obecný, no nevím, nazvala bych to snad kulturou, o kulturu toho, že i tak se nic nestane. Já to nahlásím a je to na nic a jinak celé postupy jsou zbyrokratizované, vše se táhne do nekonečna a navíc z toho ani nemám nic po finanční stránce, nějaké odškodnění neexistuje a právě v té kapitole se zabýváme touto záležitostí. A pak tam ještě jsou další dvě kapitoly a ty jsou v důležitém vztahu ke všemu ostatnímu. Jednak přístup k soudní cestě mnoho těchto případů opravdu si zaslouží, aby bylo před soudem řešeno. A jedna z konkrétních záležitostí, na kterou se chceme podívat dopodrobna, je, jak mohou pomáhat nevládní organizace, které se na to specializují, protože v některých zemích nám z těch základních informací vyplývá, že tam, kde pomáhali obětem nevládní organizace, tak to opravdu vedlo k velice slibným výsledkům. A rovněž i pro oběti je snažší hovořit s těmi nevládními organizacemi. Pak máme kapitolu 5 a ta se týká sankcí a nápravných prostředků či opatření. Ono je to popravdě tak, že členské státy, v nichž existují nějaké instituty, případně veřejné orgány, které se na to specializují a e, jsou autonomní v tom, jak vyšetřují případné i vládní porušování rovnosti. Tam bych řekla, že i tam mnoho obětí by potřebovalo pomoc specializovaných nevládních organizací aby to dokázalo nahlásit. Pak jedna věc, kterou považuji za zásadní, je podívat se, jak situace vypadá s výkladem u soudu. Protože ono některé případy opravdu zabrali celá dlouhá léta, než prošla v těmi všemi instancemi, včetně Evropského soudního dvora a nyní už máme k dispozici výklad. A mně připadá, že opravdu i ty výklady, ta judikatura by přispěly k lepšímu pochopení podob diskriminace. A co vlastně má být, co by diskriminace identifikováno z pohledu soudu. A samozřejmě, že jedna kapitola té zprávy se bude zabývat doporučeními. To je tedy v kost otázce, jak si představuji, že by ta zpráva měla vypadat, i když samozřejmě uvítám připomínky, náměty ze strany kolegů. V nejbližších několika týdnech zorganizuji řadu vyjednávání, schůzek s příslušnými institucemi, nevládními organizacemi, které se zabývají bojem s diskriminací a propojenými právě otázkami týkajícími se podmínek zaměstnání. Tedy ráda vyslechnu i kolegy a ráda nechám obohatit tento dokument. Ano, děkuji a dostáváme se ke stínovým zpravodajům. Agněška Kozlovská Raděvič, prosím. E, děkuji bardzo, panie przewodniczący. Pane przedsedo, děkuji. Vážení zhromáždění. Za prvé um, Renacie Weber, která e, je tím, kdo e, tu směrnici má zájem přeskoumat. Ono to byl opravdu průlom pro legislativu v členských státech v tom roce 2000 a obě směrnice často byly prováděny ve společném dokumentu nebo zároveň a členské státy už mají k dispozici určité zkušenosti. Máme rovněž dokumentaci k tomu, jak jsou ty směrnice uplatňovány, protože my máme povinnost, nebo státy mají povinnost notifikovat provádění a kromě toho, jak komise, tak orgány, které mají za úkol hlídat rovné zacházení a například i e, ombudsman, který se zabývá lidskými právy, mají určité dokumenty, kterým mohou přispět. Pracovní dokument, který se nám dostal do rukou, považuji za velice slibný. Popisuje nikoli pouze směrnice, obě směrnice, ale odvolává se i na zkoumání eurobarometru a tedy zkoumá současnost a opravdu xenofobie roste, homofobie zdá se sílí, e, právě často se jedná o vysloveně hnutí proti rovnosti. Tedy tam stojí za to udělat více. Co se mi rovněž líbí v tom pracovním dokumentu je návrh doplnit stávající škálu možností provádění eh, směrnic, jako například eh, sdílení zkušeností nebo takové mm, přeškolování na všech úrovních, ale i proškolování soudců a podpora nevládních organizací. Tady už opravdu členské státy mají své zkušenosti. Například máme programy Progress, které se konají průběžně v nových a v nových kolech, se zabývají i těmito školeními. A v členských státech už probíhá a proběhlo mnoho školení, jak školení soudců, tak ale i státních úředníků, protože i tam je důležité, aby si i naše státní orgány uvědomovaly, kdy dochází k porušování rovného zacházení. Ale ono to vlastně nestačí nikdy. To uvědomění musí růst. Důležité je tedy pokračovat v těch školeních, ale zároveň podle mého názoru jde i o to, že právní rámec musí zabudovat nutnost proškolování a popularizace rovného zacházení všude, kde se má směrnice provádět. Z toho, jak tomu rozumím, bude zpráva konzultována s mnoha institucemi, což je velice dobré. Na druhé straně, co mě zde schází, to jsou zaměstnavatele. Vše je e, sestavováno a psáno z pohledu potenciálních e, obětí diskriminace. Na druhé straně ten zaměstnavatel, který má Mm, tvořit prostředí, nediskriminační pracovní prostředí, to je podle mého názoru, co zde schází. Další věc, když hovoříme o potenciálních konzultantech, tak by i tam měli být zaměstnavatele. Tedy tady bych ráda, aby i tato strana byla vyslyšena. Další věc, e, celá struktura této zprávy byla navržena velice technicky, velice um, legislativním způsobem. Možná by bylo dobré ji doplnit a u těch legislativních aspektů, které by tam měly zaznít, tak mi připadá, že klíčové bude opravdu monitorovat a zhromažďovat údaje. Některé členské státy totiž už ty údaje systematickým způsobem zromažďují, jiné nikoliv. A pak, když chceme provést metaanalýzu, tak potřebujeme srovnatelné údaje. A proto iniciativa komunitární zromažďování údajů a tak, aby byly srovnatelné, tak je klíčová. Navíc 15-leté eh, zkušenosti nám napovídají, že judikatura například diskriminace eh, křížová či diskriminace eh, nikoli primární, ale sekundární, by se mohly objevit i v právu, v právních ustanoveních a mohly by být nějakým legislativním způsobem rovněž už podchyceny. Takže i to bychom mohli tam navrhnout další věc. Doporučení, která už se objevila v dřívějších zprávách, totiž eh, orgány týkající se rovného zacházení a jejich spolupráce, šíření povědomí o jejich činnosti a rovněž i skutečnost, že v mnohých zprávách Romové byly jakoby úplně nezávislá skupina, s níž se musí pracovat individuálně a eh, antidiskriminačně se musíme zabývat touto skupinou separátně. Takže to by bylo z mé strany vše úvodem. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji. Paní Likavičiče. Děkuji vám, pane předsedo. Především bych ráda poděkovala paní zpravodajce za tento výchozí eh, dokument Myslím, že všichni bychom měli na něm spolupracovat, tak abychom mohli zhodnotit implementaci směrnice a poskytnout různá doporučení. Měli bychom zaplnit eh, ta prázdná místa, která vyžadují naši pozornost eh, ke správně komise a správám dalších institucí, musím říci, že tu je určitý pokrok tu či onde. Nicméně e, musíme také přiznat, že členské státy se e, stále ještě potýkají e, s potížemi v implementaci směrnice a právě proto my v Evropském parlamentu bychom měli poskytnout naše vlastní hodnocení. Myslím, že paní Renata Weber, když nám prezentovala strukturu zprávy, tak musím říci, že je zcela přijatelná a ještě tedy strukturu doplníme dále. A myslím také, že bychom se konkrétně měli zaměřit na to, co přinášejí konkrétně členské eh, státy. Zda přinášejí skutečně eh, pravdivé informace o Eh, uplatňování této směrnice. Ono to není pokaždé tak zjevné, eh, zda ty informace jsou plně pravdivé, zda trochu neskrášlují situaci. Někdy to je eh, trošku i výsledkem nedorozumění, bylo by zapotřebí hovořit jasněji o tom, co je diskriminace, co ne. Eh, také bych, eh, také bych ráda řekla, že se mi líbí návrh eh, zpravodajky zaměřit se na oběti diskriminace. Na tento aspekt se podle mě musíme ještě hlouběji zaměřit a přinést také v této souvislosti nějaké návrhy. A další návrhy, které myslím by se by si zasloužili větší pozornost, jsou také doporučení členským státům a také nevládním organizacím, jiným tedy organizacím, které mají šířit informace a osvědčené praxe. A měli bychom využívat informace z těchto členských států, kde implementace směrnice je již na vysoké úrovni a tyto informace bychom měli poskytovat Eh, občanům ze všech eh, členských států, takže se těším na pokračování této dobré zprávě. Děkuji. Olga Stevens. Děkuji. Eh, pane předsedo, kolegové. Já bych také ráda poděkovala paní Weber a to skutečně srdečně poděkovala paní Weber za tuto zprávu. Chápu. Eh, to, že paní Weber chce předložit velice dobře vyváženou eh, zprávu a také souhlasím eh, s tím, jaký přístup k tomu má agentura pro základní práva. Myslím, že velice důležité je kontaktovat a také myslím, že bychom měli kontaktovat také Fórum pro eh, postižení, eh, což je také velice eh, důležitý partner ohledně diskriminace. A jako stínová zpravodajka pro Libe, kde pracujeme s předsednictvem nebo tady úřadem pro základní práva ombudsmana, abychom se zabývali těmito aspekty, tak si říci, že podporuji to, že tyto myšlenky jsou vložené do textu a ještě tam ale něco chybí. A to eh, dobré eh, ta v článku 5, dobré plnění eh, těchto pravidel pro osob s postižením a zaměstnavatele by měli přijímat patřičné opatření na toto zaměřena, a to proto, aby zajistili rovné zacházení. K tomu by mělo docházet ve všech eh, oblastech eh, pracovního světa. Podíváme se na práva eh, osob s handicapem, jsou začleněna do legislativy EU a také se o tom diskutovalo Uh, už v srpnu v článku 5 se hovoří o boji proti diskriminaci a o Eh, rovném zacházení. Jak tomu je zapotřebí mít celou řadu opatření, která budou zaručovat, že to, se to skutečně tak bude dít. Měli bychom v tom dokumentu hovořit o mm, rozumném eh, způsobu aplikace a eh, pokud tam nejsou tedy eh, konkrétně eh, zmíněny určité způsoby diskriminace, tak by se eh, měly přijímat takové způsoby prosazování boje proti diskriminaci, které začlení všechny tyto možnosti. Já se velice těším na další spolupráci s paní zpravodajkou a také mm, se budu zaměřovat na monitorování členských státech a na spolupráci s institucemi ohledně eh, zaměstnanosti a rovnosti. Věřína. Děkuji a nyní Verena Ronia Káry. Já ji zde ale nevidím. Tatiana Stankova tu také nevidím za zelené a dále Laura Adja. Grazie, president. Děkuji, pane předsedo. Především chci poděkovat kolegyni Weber eh, k této hlavní struktuře práce, kterou nám představila. Ohledně těch sedmi bodů, které nám předložila, mohu říct, že v podstatě se shodneme. A až uvidíme samotný návrh dokumentu, tak se vyjádříme prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Zejména se shodneme o potřebě uvědomovat si, aby tedy ti, kdo se stanou obětí diskriminace na jakékoliv úrovni, aby si to uvědomovali, aby um, si uvědomili, jaká mají práva a jak se jich mohou domoci. Jak tato práva lze hájit. Na tom se opravdu um, nesmírně shodneme. Důležité je, a já bych tady chtěla zdůraznit, úloha vzdělávacích systémů s ohledem na boj proti diskriminaci, neboli už od raného dětství je zapotřebí poskytovat dětem vědomosti o právech, které mohou mít, která mají lidé, kteří mohou být nějakým způsobem diskriminováni a jak mohou vyžadovat tedy plnění těchto svých práv, jak se jich mohou eh, domáhat. Eh, to si myslím, že je velice důležité a eh, bude to zcela zásadní ehm, pro povědomí o těchto právech a jejich prosazování. Dovolte mi ještě pár úvah ohledně proměn naší společnosti, zejména v souvislosti se stávající situací. Ehm, Mějme na paměti i migrační toky. Jak můžeme zajistit tuto rovnost zacházení, když se ocitáme v takové situaci přístupu k práci, kdy jsou tady také migranti a my nemůžeme eh, od tohoto jevu migračního odhlížet. Eh, migrační eh, aspekt je součástí té nové situace, nového politického a geopolitického scénáře naší Evropy. Ještě jedno doporučení bych chtěla přednést a o tom můžeme diskutovat. Mm, jak bychom si přáli nebo jak bychom chtěli postupovat například eh, u eh, inkluze eh, osob, které skončily svůj výkon trestu jakým způsobem jim umožníme, aby se znovu zapojili do trhu práce, aby ten trest se stal výchovným prvkem, ve kterém dojde k rehabilitaci oné osoby, která následně může být opětovně uvedena do e, pracovního prostředí. Já mluvím ze e, e, zkušenosti, protože v Itálii se tomuto tématu příliš nevěnujeme, takže bychom se e, na to mohli ptát víc. A já tedy mám zkušenosti s tím, mm, na čem pracuji s kolegy, protože mi se žádali, e, aby konala komise protože Soudní dvůr odsoudil Itálii k nedostatečnému plnění eh, pátého článku té směrnice 78, kde všichni eh, zaměstnavatele musí poskytovat rozumné podmínky pro eh, práci, například pro osoby s postižením na pracoviště. Takže nehledě na to, že uplynulo skoro 20 let, no je to 16 let, tak stále ještě jsme v takové situaci, kdy nemáme podmínky k tomu, aby nejen bylo tedy právo nějak uznáno, to by ještě scházelo, aby právo nebylo uznáno. To je jasné, to je samozřejmé, ale to právo nestačí jen uznat. Musí být Eh, prosazováno, musí poskytnutá možnost to právo využívat a pokud nebudu jednat v tom smyslu, abych mohla tedy vykonávat eh, svoje právo, například mi vůbec přístup na pracoviště, tak je zbytečné něco proklamovat. Itálie po 16 letech stále ještě nepřijala část této směrnice. Takže i zde velice se shodnu s paní Weber, když hovoří o tom, že potřebujeme trvalý feedback z členských států ohledně toho, jak postoupili v této oblasti. Nakonec totiž si budeme muset klást i otázku, zda není jednodušší eh, napsat nařízení, protože my mm, eh, přijdeme s nějakou směrnicí, ty se nám pak vytratí při tom přenášení do vnitrostátního práva. Eh, takže ještě jednou chci poděkovat paní zpravodajce a těším se na spolupráci. Dankeschön. Děkuji. Tatiana Židanoka. Je to náročné. Už jste se dostala ke slovu. Renate, gratuluji k vašemu návrhu struktura vypadá velmi dobře. Já bych ráda nabídla několik poznámek, co se týče toho, co jste řekla o nedostatku údajů týkajících se rovnosti. To je obrovský problém a obrovská otázka. Vzhledem k tomu, že ne všechny členské státy tyto údaje mají, a ty státy, které je mají, taky často používají v rámci nátlakových struktur policie a orgánů činných v trestním řízení. Některé státy mají a, ovšem povinné takové údaje, jako příkladu v mém domovském státě v Lotyšsku. Takže tam tyto údaje máme k dispozici, máme statistickou agenturu a když shromažďujeme údaje za účelem vypracovávání zpráv, tak tato statistická agentura je může poskytnout. Když jsem pracovala pro tento eh, výbor před dvěma lety na pozměňovacích návrzích, co se týče Eurostatu, který schromažďově údaje na téma zaměstnanost v rámci modulů ad hoc, tak tehdy jsem eh, ve výboru a vůči svým stínovým zpravodajům navrhla, abychom zapracovali tyto body jako dobrovolné do dotazníků. Několik politických stran tuto myšlenku podpořilo ale nepodařilo se nám ji prosadit při hlasování ve výboru. Myslím, že to byla chyba, kdy pakliže o ty údaje stojíme, tak není to závazné, ale když někdo je ochoten takový údaj poskytnout, vyplnit, co se týče svého etnického původu nebo náboženského vyznání, proč ne? Pak bychom alespoň nějaké takové údaje pro účely statistik měli. Ovšem, bohužel, to bude k dispozici asi pouze v budoucnosti. My se budeme samozřejmě v rámci zprávy snažit maximálně. Děkuji. A jako poslední stínový zpravodaj Dominik Matem. Merci, prezident. Děkuji, pane předsedo. Paní Weber, takové krásné téma. Boje proti diskriminaci. Ale o jaké diskriminaci vlastně je řeč? Pozor eh, na to, abychom eh, se nepustili do jednotného myšlení a politicky korektních eh, řečí. Boj proti diskriminaci někdy přechází kdy k pozitivní diskriminaci. A ta velice konkrétně přímo na místě se Eh, teď přenáší eh, v preferenci toho, co je cizí. Místo toho, abychom kultivovali toto, tento pojem eh, v Evropské unii, no řekl bych si, že to je celosvětová záležitost. Vy také i ve vašich státech, ve vašich ulicích a a na vašich náměstích, tak e, e, tato snaha něco napravit se e, převádí v to, že tedy lidé, kteří chtějí bojovat proti diskriminaci, naopak chtějí se nějak odplatit anebo vést nějakou mstu. Mě, neměli bychom tedy upadnout do tohoto mm, extrému a měli bychom také dávat pozor na to, co se děje, protože naši občané také někdy jsou oběťmi eh, diskriminace a rasismu. Pozor, paní Weber, a vy eh, víte, že právě tento druh eh, projevů umožňuje to, aby nacionalismus nebo populismus, jak tomu říkáte, se probouzí, protože eh, lidé mm, žijící v jednotlivých státech mají eh, pocit, že ve své vlastní zemi jsou občany druhé eh, kategorie kvůli této pozitivní diskriminaci, která poskytuje prioritu v ubytování, v, socia, v zabezpečení Eh, a v jiných oblastech, takže prosím, dávejte pozor na to, co tam bude v tom textu. Kolego máte, dovolte osobní poznámku. My bychom se eventuálně měli bavit o tom, kolik eh, přistěhovaleckých vln eh, Francie za poslední století zažila. Za Bavorsko mohu říci, že za eh, poslední 100 let to bylo 135 eh, přistěhovaleckých vln. Nikdo dnes nemůže říci, jestli je rodilý Bavorák a nebo cizinec, pokud vůbec takové dělení je možné. Já se já si nemyslím, že lidé, kteří eh, prchají před válkou a pronásledováním, eh, nejsou eh, občany druhé kategorie. To byla jenom taková osobní poznámka ode mě. Já vám všem děkuji za debatu a výměna názorů nad návrhem zprávy proběhne 25 ledna a potom 23. února budeme hovořit o pozměňovacích návrzích a 16. a 17. března budeme o tom hlasovat ve výboru. Děkuji a teď jsme tedy u bodu 14 politiky zaměřené na dovednosti pro boj s nezaměstnaností mladých lidí a teď má slovo eh, Marek Plura a hovořit budeme o pozměňovacích návrzích. Je zde Marek Plura? Prosím. Dobrý den. Já bych si dovolil aktualizovat vývoj prací, které se zabývají nezaměstnaností mládeže. Eh, obdrželi jsme 270 pozměňovacích návrhů a já všem kolegům, kolegyním za ně srdečně děkuji. Tyto pozměňovací návrhy znatelnou měrou zprávu obohatily a umožnili nám širší záběr těch záležitostí. Částečně byly ty pozměňovací návrhy podobné, případně se doplňovaly. Já jsem připravil z tohoto důvodu 23 kompromisů a rozeslal jsem je jak poradcům, tak i stínovým zpravodajům politických skupin. A 21. října se konalo, konala schůzka k těm kompromisům a byla velice plodná, protože tam máme více než 130 pozměňovacích návrhů a já si myslím, že záleží na tom, aby vše z těch důležitých záležitostí, které eh, v nich eh, zmiňujete, se nějakým způsobem odrazily v textu. A díky plodné spolupráci stínových zpravodajů se blížíme k finální verzi té zprávy. A u těch pozměňovacích návrhů, které se podařilo zapracovat do kompromisů, většinou spíše jsou vedeny duchem té zprávy a jsou velice cené a já rád všem doporučím hlasovat pro. Pak je ještě i skupina pozměňovacích návrhů, u nichž jsem si dovolil nesouhlasit, i když chápu autory a jejich záměry. Dobrým příkladem pro toto je pozměňovací návrh pana von Trudisa, která hovoří o tom, že stáž by měla vést k zaměstnaneckému poměru. Musí, tedy on chce, aby tam zaznělo já, spíše bych rád, aby tam bylo by mohla nebo by bylo vhodné, aby vedla. Na druhé straně nikoli každá stáž by měla automaticky vést k zaměstnanosti, protože někdy je to i proti zájmu toho mladého člověka. Často je taková stáž či nějaká praxe spíš proto, aby si mladý člověk přivydělal, aby získal cené zkušenosti, ale neplánuje v tomto oboru rozvíjet svou kariéru ten mladý člověk kromě toho stáže by měly vést i k tomu, aby se mladý člověk sám vyznal v tom, na čemu záleží, o co se vlastně zajímá. A právě díky tomu, že má možnost nastoupit do různých firm na tyto stáže, tak zjistí, že přece jen něco, o čem si mohl myslet, že by se tam mohl vidět v tom oboru, takže to není pravda. Pak máme tedy pozměňovací návrh 91 nebo 52 a proto mám pochybnosti. A to nikoli proto, že by byly obsahově nesprávné, ale spíš, že jsou příliš podrobné a reagují spíše na lokální záležitosti, anebo pouze částečně hovoří o zdrojích financování a zužují téma, kterým se chceme zabývat. Pak máme pozměňující návrh 64 nebo 199. Tam mám pochybnosti rovněž z toho důvodu, že bychom takto zasahovali do principu subsidiarity a že bychom vlastně zasahovali do pravomocí členských států nesouhlasím s vyhodnocením evropských politik tak, jak je popsána v pozměnici návrhu 259. Tam jsou eh, kolegové Martiny, Maniny a Bizoto autory. A nesouhlasím ani s tím, že idea dalšího rozvoje kompetencí by měla být pouze zástěrkou pro fiasko celoevropských politik. Já se domnívám, že i když ještě mnohé lze vykonat pro zdokonalení evropských politik v oblasti zlepšování situace mladých lidí na evropském trhu, nelze hovořit o fiasku. A zdokonalování dovedností je důležitou oblastí, které je třeba se věnovat, abychom zlepšili situaci mládeže na evropských pracovních trzích. Tedy srdečné díky a rád si vyslechnu i vaše názory, milí kolegové, v diskusi. Vielen Dank. Jetzt Srdečné díky a jako další Mia Petra Kumpula tri za socialisty. Máme tady ještě někoho? Nikoliv a tedy Jana Žitňanská za EKR jako další. Merci beaucoup. Uh, tout d'abord, je voudrais remercier monsieur... Děkuji, především chci poděkovat eh, panu eh, poslanci eh, Plurovi, který je zpravodajem. Velice jsem ocenila spolupráci na této zprávě a chtěla bych zdůraznit tři aspekty, které považuji za důležité a jsou součástí kompromisu a také jsou součástí pozměňovacích návrhů, jak už říkal pan Flura. Tyto pozměňovací návrhy jsou zaměřené další zlepšení textu. Všechny naše členské státy by měly usilovat o to, aby děti a mladí lidé v průběhu svého studia a vzdělávání eh, byli schopni na sebe brát iniciativu, byli inovativní a všichni, aby Eh, usilovali o to, aby mladí lidé měli praktické vzdělávání o tom, jakým způsobem vytvářet pracovní eh, místa, být aktivní ve světě podnikání. Jak o tom hovořil pan Flora, je zapotřebí zúrazňovat úlohu vzdělávání a tedy politik, které jsou v kompetenci členských států. Takže na jedné straně můžeme hovořit o vzdělávacích systémech a říci, a já také chci říci, že podporuji to, aby jednotliví aktéři, kteří mají reálnou konkrétní zkušenost eh, ve světě podnikání i nevládní organizace nebo občanské eh, společnosti, aby se také účastnili Eh, vzdělávacích aktivit, ale na druhé straně musíme si dávat veliký pozor, abychom nenarušovali subsidiaritu v členských státech. Chtěla bych také zdůraznit eh, nedostatek kompetentního personálu, teď mluvím konkrétně o Slovensku, eh, co se týče například výchovných poradců a jak už o tom hovořil pan Pluraj, zapotřebí pracovat na kvalitě lidských zdrojů my žijeme ve světě, který se neustále proměňuje a pracovní trh se rozvíjí. A rozvíjí se tak rychle, že možná ani nevíme, co z něj bude, jak bude vypadat za několik let. A proto se musíme tedy zaměřovat na kvalitu našich výchovných poradců. A ještě jednu věc, která mi mimořádně leží na srdci, to je otázka mladých handicapovaných osob a osob, které jsou znevýhodněny, eh, protože naše politiky se úplně na tyto eh, mladé lidi nezaměřují a myslím, že se shodneme na tom, že musíme usilovat i o to, aby také měli šanci projevit svůj talent, aby rozvinuli své profesionální schopnosti, protože mohou obohacovat naši společnost. Takže to jsou tři věci, které jsem si přála zdůraznit. Ještě jednou mnohokrát děkuji za tuto zprávu a budu se těšit na další spolupráci. Danke sehr. Jetzt haben... Děkuji. A teď je zde Mia Petra Kompula Natry. Máte slovo. Já bych tady byla ráda častěji, ale bohužel eh, jsem také v ITRE a tam eh, pracujeme většinou ve stejnou dobu. Chci poděkovat panu Plurovi za spolupráci a Společně jsme pracovali na pozměňovacích návrzích, abychom nalezli společnou řeč eh, se všemi a eh, zkvalitnili zprávu. Je potřeba vidět celý, celou ekonomickou situaci, když hovoříme o nezaměstnanosti mládeže. A také se patří říci, že problémy jsou eh, se zeměmi, které bojují s finančními problémy, protože pak se spoří na vzdělávání a mladí lidé tak mají stíženou situaci se dostat na trh práce a dostat eh, práci a když je pracovních míst málo, tak se to také Eh, odrazí na mládeži a eh, záruka pro mládež a další podpůrné eh, programy jsou důležité. Musíme pečovat o budoucnost Evropy, nejenom o stávající pracovní příležitosti na trhu práce, ale musíme spolupracovat k vytvoření nových pracovních míst. Jsem otevřená spolupráci s podnikateli a i tady nalézt vlastně změní Eh, tohoto, eh, tohoto záměru nebylo lehké, ale myslím, že se nám to povedlo v rámci tohoto výboru. Eh, chci poděkovat také za zmínku o zranitelných skupinách. Je důležité si uvědomit, že ne každý má stejné možnosti, takže někteří potřebují více pomoci, větší podporu. Spolupráce mezi vzdělávacími ústavy, firmami a mládeží samotnou je také důležité. Já jsem zorganizovala seminář na toto téma ve Finsku a bylo pěkné, že jsme slyšeli, že univerzity s tím, počínaj, s tím počítají už od samého počátku, e, přemýšlejí o tom, jak využít finanční prostředky na vzdělávání, aby mladým lidem později práci umožnili a mladí lidé si také váží to vzdělání, které se jim dostává. Těším se, že budeme pokračovat této práci. Myslím, že bohužel ani neexistuje generace Y nebo nějaká jiná. Já jako matka vím, že mladí lidé, kteří to tak dobře umějí s počítačovou technologií, že vstupují do jiného světa, ale existují i mladí lidé, kteří nemají takové možnosti hrát si s počítači a hrát ty hry, takže možná nejsou součástí té takzvané generace Y. A myslím, že i e, vzdělávací systém v rámci e, všeobecného vzdělávání by měl obsáhnout všechny a poskytnout nové dovednosti této mladé generaci. Děkuji. Děkuji. A nyní Enrique Bon ale víme, že se nemůže dostavit ani Lynn Boylan, zde nemůže být a nemáme tady ani Jean Lambert. Takže Laura Agea je na řadě. Grazie. Ještě jednou děkuji. Především děkuji kolegovi Plurovi za tu odvedenou práci a za vynikající spolupráci při mnoha schůzkách, mm, při eh, dohadování kompromisních návrhů. Děkuji mu za to, eh, že vzal v úvahu eh, naše myšlenky i tam, eh, kde jsme žádali dost významné věci. A já si myslím, že předškolní vzdělávání, které následně bylo které bylo vzato eh, v úvahu eh, hned pro tedy eh, vzdělávání dětí, pro podnikání, takže toto zmizelo z toho kompromisu návrhu. Nicméně si myslím, že bychom o tom měli ještě hlouběji přemýšlet, protože bychom se měli snažit takové metody, které nám budou umožňovat působit efektivně a přitom neinvazivně. Ehm, při výchově a vzdělávání dětí. Hovořilo se o významu vzdělávací oblasti, eh, aby vznikaly eh, možnosti pro podnikatelského ducha, protože kdo může dát takovýto impuls nebo může poskytnout příležitost mladým, aby se chtěli věnovat takovéto činnosti aby se tedy pustili do eh, podnikání, tak to jsou pravděpodobně takové eh, eh, orgány nebo hm, takové organizace, které současně i vydávají zdroje neboli banky. A my jsme ocenili a zdůraznili jsme, že stáže a podobné pracovní příležitosti krátké by neměly být využívány jako práce zadarmo nebo za nízkou vysokou cenu. E, to jsme velice ocenili e, v tomto textu, že to bylo využito, protože nelze nesprávným způsobem využívat nástroj, který, jak vy jste zdůrazňoval, e, může být důležitým hnacím momentem k tomu, aby mladí lidé se začlenili do práce Samozřejmě, že člověk může jít na nějakou stáž, ale pak zjistí, že ta stáž eh, mi neotevírá další možnosti, protože tímto směrem se nechci dál ubírat. Eh, takže si nemyslím, že by to nutně vedlo k tomu, že pak ti eh, stážisté budou v daném podniku pracovat. Ale na druhé straně by se to nemělo ani zneužívat. A to je velice důležité. Jsou tu ještě další úvahy, které tedy nebyly zatím za do těch pozměňovacích návrhů a my se je pokusíme ještě podpořit eh, jinak, ale je zapotřebí dát mladým eh, lidem eh, záruku, protože se jim třeba nedaří nebo pořád ještě hledají svůj vlastní směr. Takže oni potřebují určitou záruku sociální ochrany. A to je jedna z našich myšlenek, kterou bychom tam přáli zohlednit. A potom, tam, kde se používají evropské prostředky, tak tam je zapotřebí monitorovat jejich využívání. Mám totiž za to, že častokrát tam, kde jsou nějaké příležitosti, které poskytuje Evropa členským státům, tyto příležitosti se vytratí a nepřinesou výsledek, protože se bedlivě nekontroluje, jak jsou ty prostředky využity. Takže to je pro nás důležitá věc. Pak ještě je zapotřebí snížit daňové zatížení malých a středních podniků pro mladé lidi, kteří chtějí podnikat. Já samozřejmě rozumím tomu, že daňové záležitosti vyžadují především činnost členských států, ale Eh, ukažme jim tedy alespoň směr, aby se do toho pustili, abychom se eh, dostali časem nějaké harmonizace, a zjednodušení, mm, odlehčení. Já jsem eh, hovořila o přístupu ke vzdělávání zadarmo. A to by mělo být úsilí, které vykonají členské státy takže to nijak nepoškozuje princip subsidiarity. A myslím si, že tu není stanovena žádná povinnost v tomto pozměňovacím návrhu, ale eh, myslím si, že je tedy mm, naší povinností jakožto civilizace a civilizovanosti něco takového dělat. Děkuji eh, nicméně také za ochotu nás eh, začlenit do vypracovávání kompromisních návrhů a za další ochotu spolupracovat. Děkuji a jako poslední Dominik Matel. Merci, président. Děkuji, pane předsedo. Také se připojím ke všem komplimentům pro pana Pluru. V průběhu eh, zasedání výboru v červenci už jsem měl příležitost mu poblahopřát k jeho práci. A Pardon? Ist irgendwie, jetzt kann ich die deutsche Übersetzung hören. Jetzt geht's, okay. Sorry. Já jsem vás neslyšel, pane kolego, už vás slyším. Fuzor, commence tu? Mám začít znovu od začátku? Ano. Dobře. Takže se chci připojit eh, k blahopřání eh, panu Plorovi k vynikající práci a jak už jsem uvedl, eh, už v červenci pan Plora nám představil svou práci a my jsme se plně stotožnili s touto prací už tehdy. Jde nám o boj proti nezaměstnanosti mládeže, to je pro nás všechny priorita. Ale jsem zklamán, pane Pluro, protože přišla celá pozměňovacích návrhů od nás, které šly přesně tím vaším směrem. Já nějaké připomenu. Myslím, že všichni mm, se shodneme společně u těchto témat a, a e, například připomínáme, že mnozí mladí lidé přijímají e, opakované e, krátkodobé brigády a jsou bez dlouhodobé práce a na zasedání stínových zpravodajů eh, všichni se s tímto shodli. Jediný problém je, že a proto jsem tedy zklamán, je, že pan, pane Pluro, vy jste to nikde eh, žádný z těchto našich pozměňovacích návrhů nezašel do kompromisních pozměňovacích návrhů, ať už je to kompromis tak eh, tam to také od nás není, to znění. My chceme samozřejmě s vámi pracovat, abychom se připojili. Eh, eh, pane předsedo, pane Pluro, kolegové, my jsme eh, politicky diskriminováni. Vracím se k té zprávě, o které jsme hovořili předtím. Protože poslanec NF něco navrhne, a říká to ve stejném duchu jako vy, pane Pluro. A tady všichni jsou toho svědkové, ale je to prostě zamítnuto, protože to pochází od poslance z ENF. A já si myslím, že to je škoda. My naše návrhy e, formulujeme velice jasně, je jasné, co chceme, co říkáme, upozorním na to, ale systematicky naše návrhy jsou zamítány a jsme diskriminováni a to je škoda. So, dann... Ano, tak já ze své strany mohu konstatovat, že já vždy považuji všechny svoje pozměňující návrhy, které podávám za ty přesné ořechové a velice mě vadí, kdykoliv nejsou zpravodajem přijaty. No, ale bohužel v demokratickém režimu je to tak, že eh, vítězí většinou. Darüber nicht diskutieren. Nebudeme o tom vést diskusi, to jsem pouze takhle na okraj si dovolil zde konstatovat. To je pouze eh, takové osobní stanovisko, už se do toho nechci pouštět. Tedy hlasovat budeme 3. prosince na půdě výboru a tím jsme dospěli ke konci eh, bodu pořadu jednání číslo 14. A dostáváme se nakonec ke zprávě kolegy Pirinského, to je ta nehlášená práce. Nicméně eh, kolega Pirinský zde může být přítomen pouze do 18.15 a já bych na tak dlouhou dobu toto zasedání nerad přerušoval, takže mohu pouze krátce podat zprávu, že eh, ve Štrasburku při minulém mm, zasedání ve Štrasburgu se konal trialog, ale z důvodu odůvodněného protestu se to nemohlo konat a já jsem to tedy musel eh, zrušit a proto jsme do toho nemohli eh, vůbec zapojit tu práci, začlenit, i když máme eminentní zájem na to, aby se to vše dokončilo ještě za lucemburského předsednictví, protože i lucemburskému předsednictví na tom záleží. Proto jsme to začlenili a to už je moje poslední sdělení. 27. listopadu od 9.30 do 12. A tam budeme jednat a budeme hlasovat o výsledcích. A do tohoto data se určitě ještě zdaří eh, podat zprávu o těch výjezdech do e, Mezinárodní organizace práce, do Portugalska a do Nizozemska, to jsme z důvodu přítomnosti paní Tysonové posunuli. Tedy další zasedání, to si zatím prosím poznamenejte jako mimořádné zasedání 27. listopadu od 9.30 do 12 hodin a další řádné zasedání se bude konat 3. prosince od 9 do 12 hodin a od 15 do 17.30 zde v Ruselo. Dobrá. A nyní jsme už tím pádem dospěli ke konci pořadu jednání. Děkuji, pan předseda rovněž děkuje tlumočníkům. Tlumočníci děkuji za pozornost. Ani tlumočníkům, říká pan předseda, pravděpodobně nebude vadit, když skončíme dříve. A všichni budeme mít hodinu a půl na další naši práci. Takže přeji příjemný večer.